leta na konci roku, kdy nemůže dojít k plnému převodu prostředků eh, z jednotlivých eh, řádku, takže dojde k určitému mm, mm, méně než stoprocentnímu eh, provádění kde je, co se týká řádků, kde je větší spotřeba, nižší eh, poptávka. Je to určitý paradox rozpočtu, který jsme nedokázali plně kompenzovat hlavně u kohezních prostředků. Došlo ovšem také eh, k určitému eh, převedení člán, částech, které se týkají především 133 milionů eh, eur. Totež se týká plateb. Já bych řekl, že eh, je to typické pro konec toho finančního období, eh, kdy se blížíme 100%, ale vykazujeme nedostatečné provádění v některých částech rozpočtu a není možné plně tyto částky převést do dalšího období. Nicméně vyplatili jsme celých 5,3 miliardy víc než v roce 2010 a 5 milio, miliard eur jsme dokázali zaplatit a vyplatit ke konci období. Měli jsme nakonec prosinci dostatek času na tom, abychom tyto částky, vázané částky, vyplatili. Takže tam byl nedostatek pěti eh, miliard, které nemohly být vyplaceny, ale nakonec vyplaceny mohly být. A důvodem je jistá neflexibilita finančního nařízení. Tady se díváme na případné problémy a možnosti, kde bychom se mohli poučit pro rozpočet pro rok 2012. Jde zejména o hospodářskou soutěž a rozsáhlé programy v rámci programu o obnovy transevropských sítí a objevuje se to také při Eh, odstavování jaderných elektráren, to je eh, oddíl H1A, kde došlo k určitým spožděním a nedostatečnému provádění. Pokud jde o eh, okruh 1b, tak tam bylo plné provádění, v zásadě plné provádění. A tato, eh, tento okruh se týká eh, kohezního fondu. Dostáváme se k, k rozvoji venkova a programu eh, Life Plus u okruhu 3a, tak tam šlo těžko předvídat, co budeme nakonec potřebovat na konci roku pro návratový fond a uprchlický fond, ale to je, myslím, zcela pochopitelné protože jsou to prostředky, které nelze úplně přesně eh, předvídat až do konce roku. A pokud jde o vnější vztahy, tak tam jsme měli určité problémy eh, s předstupní pomocí i v jiných oblastech, ale obecně eh, v těch vnějších vztazích tam je ten obrázek dosti roztříštěný, vznikají potřeby navíc a zase některé programy se nevedou tak dobře, jako jsme eh, očekávali, takže ta situace je dosti různorodá v jednotlivých oblastech vnější eh, politiky. Nyní eh, teď jakoby protiváha proti neúplnému plnění, tak někde jsme šli nad rámec alokovaných prostředků díky parla- pomoci parlamentu urychlit a zrealizovat transfery. A to se týká výzkumu, který získal eh, na grantech téměř 200 eh, milionů eur, více než eh, kolik uvažoval rozpočet pro rok 2011. Erasmus, celoživotní vzdělávání, inovace, konkurenceschopnost, regionální a sociální fond, eh, těch se to týká rovněž. A co je velice pozitivní, je, že v těchto oblastech eh, jsme eh, dali k dispozici více prostředků, než kolik jsme uvažovali v ročním rozpočtu. A to díky a díky tomu jsme mohli investovat více do růstu a pracovních míst, což si myslím, že je velice pozitivní. Eh, tady vidíme velice zajímavý graf. Dovolte, abych vám ho vysvětlil. Ty červené linie eh, představují rozpočet. Eh, ta úplná, je, úplná čára je odhlasovaný rozpočet pro rok 2011 a 2012. Ta přerušovaná červená čára, to je náš návrh, návrh rozpočtu a ta zelená, ty dvě zelené čáry eh, značí skutečné provádění, které nemůže samozřejmě být více, než byl odhlasovaný rozpočet, ale ta přerušovaná zelená čára, to jsou legitimní nároky eh, eh, předložené v roce 2011 k proplacení a vidíte, že nejsou příliš nad odhlasovaným rozpočtem pro rok 2011 ale jsou eh, mnohem eh, výše než ten eh, původně navrhovaný rozpočet, takže jsme někde jaksi přecenili naše potřeby, hlavně v oblasti fondu soudržnosti. Myslím, že tento graf tedy ukazuje, že skutečné nároky na dokončené projekty, které byly akceptovány jakožto legitimní nároky eh, předložené v roce 2011, představují více, než byl hlasovaný rozpočet pro rok 2011 a dokonce i více než eh, návrh rozpočtu a jsou vyšší, než je eh, odhlasovaný rozpočet pro rok 2012, což naznačuje jisté obtíže pro rok 2011. Tento graf eh, to také jasně ukazuje. Vidíte tam ten skok eh, v prosinci roku 2011 což lze samozřejmě vysvětlit. Já už jsem mluvil o tom, že jsme dostali 15 mili- nároky ve výši 15 milionů eh, eur jenom během krátkého období tři týdnů a snažili jsme se zanalizovat eh, tento skokový nárůst. Ta červená čára ukazuje to, co bylo skutečně vyplaceno to, co komise byla schopna vyplatit a mohla vyplatit a zelená ukazuje na legitimní nároky Eh, na výplatu ze 27 zemí a ten skok je za tři poslední prosincové týdne, týdny. A tady máme tabulku, které, která ukazuje dotčené eh, země, které eh, posílaly své faktury především v prosinci a jejich Eh, faktury nebyly proplaceny v roce 2011. My se to teď snažíme eh, doplatit eh, na začátku roku 2012, ale vidíte, že to jsou země, které jsou teď v obtížné situaci. Je to Španělsko, Itálie, Řecko a Portugalsko. Nezmenuji jednu země, která není příliš v potížích, ale přesto poslala své nároky na poslední chvíli ale není to tak velký problém. Hlavní problém je problém s likviditou, protože my vlastně eh, eh, takto suplujeme eh, místní ministerstva financí, které čekají na kompenzaci, čekají na likviditu. A na tomto seznamu vidíte, že jsme zatím nebyli schopni kvůli pozdnímu dodání nároků tyto nároky vyrovnat do konce roku, ale také kvůli mm, chybějícím prostředkům více než 10 miliardám eur. Teď eh, <clears throat> do 15. března jsme splatili více než 6 miliard eur s tím, že priorita bylo Řecko, tomu jsme splatili vše. Eh, u ostatních postupujeme, ale eh, prioritu jsme dávali z pochopitelných důvodů v Řecku. Takže z těch 10 miliard 6 už bylo splaceno. Ale samozřejmě, že to vytváří Eh, určité problémy s cashflow a likviditou také na naší straně, protože eh, my máme problémy s cashflow eh, kvůli těmto opuštěným platbám. Eh, možná se ještě eh, zdržíme chvilku této tabulky. My už víme, co bylo tím důvodem. Bylo jich několik. Myslím tedy důvod toho skokového navýšení v prosinci 2011. My jsme to úplně nepředpokládali, protože obvykle máme 5 miliard eur um, takto na konci roku uh, a ty převádíme do začátku dalšího roku, ale tentokrát šlo o 15 miliard eur. A jedním z důvodů této situace je to, že umožňujeme zemím, které jsou v obtížné situaci, aby si navýšili eh, spolufinancování na 95 a to je ta, eh, teď k tomu máme novou tabulku, o kterou vás poprosím. Nevím, jestli je to dobře vidět, eh, ale tady vidíme dorovnávání, kde normálně z Bruselu by mělo přijít 8 až 85 a státy se teď mohou požádat až eh, o 95 Ne, všechny se žádají, nemáme zatím ještě odhady u Maďarska, ale v případě Lotyšska eh, to není, eh, Lotyšsko se nerozhodlo o dodatečné navýšení o 10 protože v takovémto případě navýšení zase musíte snížit počet projektů a Lotyšsko se rozhodlo pro vyšší počet projektů s nižší mírou spolufinancování. Ale co se týče dalších zemí, jako třeba Řecka, Irska, Portugalska, tak tam jsme zaplatili skoro 400 milionů eur v loňském roce a už teď eh, v letošním roce skoro 300 milionů. Dochází k tedy k navyšování a také ke, zrychle, ke zrychlení programu a proto eh, došlo k tomu skokovému nárůstu v prosince. Ale je tu ještě jeden důvod eh, a to je otázka koncepce N plus 2 a Eh, týká se to hlavně Itálie a Španělska, které by přišly o finanční prostředky, o eh, své závazky, pokud eh, by nepředložili faktury do konce roku 2011, takže samozřejmě spěchali, aby na poslední chvíli přeložili, předložili eh, své faktury a proto jsme je dostávali skutečně v posledních dnech, eh, protože jinak by došlo ke zrušení těchto eh, závazků ve výši miliard eur. Ale na druhou stranu nám to potom způsobilo jisté, způsobilo jisté problémy s prováděním programu na konci roku. Eh, tady vidíte další graf, který je třetím důvodem této situace a spoždění. Mm, Ta zelená čára ukazuje finanční výhledy pro roky 2007 až 2013. Ta vyšší eh, modrá čára naznačuje roky 2000 a 2006. To předchozí finanční období eh, začalo včas, bez jakéhokoliv spoždění pro programy, zatímco teď eh, jsme vlastně ztratili rok 2007 eh, a 2008 a muselo dojít ke zrychlení při provádění programů, ale eh, pokud je dohoda uzavřena pozdě, tak eh, jak si ztrácíme čas na začátku eh, finančního eh, období. A tady tyto dvě křivky nám, myslím, jasně srovnávají to předchozí a současné finanční období. Znamená to, že pro roky 2013 a 2000, až 2020 bychom měli uzavřít dohodu zavčasu, abychom opět nezačali programy se spožděním. A tady tak RAL, tedy takzvané nesplacené závazky. Pokud je o ty eh, sloup, ten sloupcí graf, eh, zase mám problém pojmenovat ty barvy, ale... Ta růžová, růžové sloupce eh, zobrazují období 2000-2006, je-li to růžové, snad ano, ta spodní část těch sloupečků. V mém diagramu eh, je to eh, eh, jasně růžové. Vidíte, že se snažíme zaplatit nezaplacené závazky a e, nevypadá to tedy tak špatně. Jde o období 2000-2006, ale co přichází, e, jsou celé stohy nezaplacených závazků e, na období 2007 až 2013. A ta oranžová to jsou platby a zelená eh, linie eh, to jsou eh, pohledávky a ta mezera nebo ten rozdíl se zvětšuje. A proto mm, budeme mít v roce 2000, nebo máme za rok 2011 ještě nezaplacené závazky. 2007 miliard eur a to by mělo narůst na 200 25 miliard eur, co je e, e, dvojnásobek rozpočtu letošního roku a to je problém té další finanční perspektivy, to znamená převádění těch nezaplacených e, závazků. Tady opakování určitých právních omezení, není to příliš vážné pro nás, například uhra, uhrazení záloh na výzkumné granty, méně než 45 eh, dní, ale můžeme to přeskočit, protože to je opakování problému N plus 1, N plus 3. Eh, rok 2013 bude velmi eh, složitým. Dojde ke setkání N plus 2 a N plus 3 pro nové členské státy a Portugalsko a Řecko. Tady tedy tkví budoucí problém akumulace pladeb. Ještě jeden diagram, který ukazuje, co je zapotřebí, abychom se vyhnuli závazkům v roce 2013. To je pouze úvod, protože bychom se nyní měli soustředit na eh, léta 2011 a 2012, zejména to plnění. Budu potřebovat asi ještě eh, jedno setkání s vámi, než vám budu moci předestřít návrh rozpočtu a vysvětlit, co je rozumné pro rok 2014 a jak se vyhnout té eh, haldě závazků několik závěrů. Pravděpodobně koncem eh, roku budeme potřebovat větší flexibilitu v rámci finančního nařízení, pokud jde o nevyčerpání a také nové potřeby eh, výdajů nebo nové výdajové požadavky. Máme speciální problém eh, s prosincem, kdy ani parlament, ani rada eh, nejsou eh, v úřadu tudíž se nemůžeme přemístovat a nemůžeme to řešit. Já jsem předložil s našimi návrhy tzv. non-paper. Rozeslali jsme také dopis všem 27 ministrům financí, aby nám zaslali účty nikoli e, koncem prosince, ale pravidelně, abychom se e, vyhnuli takovýmto problémům a naší neschopnosti to uhradit do konce roku. A budete-li souhlasit, s tím podívat se do finančního nařízení, tak to by mělo být, nebo schválit je, tak to by mělo být k dispozici koncem roku 2012. V roce 2012 bychom měli také eh, řešit eh, problémy eh, s cash flow. Více než 10 miliard z loňského roku a řešíme nyní. Je, to, eh, je zde velký problém s nedostatkem peněz pro výzkum a k tomu dojde zejména v roce 2012, takže opravný rozpočet je eh, nutnost, bude nutností tento rok a je to další téma jednání v době krize a v době úsporných opatření ale věrohodnost evropského rozpočtu je hodnotou samou o sobě. Abychom byli věrohodní, musíme platit to, co jsou legitimní plnění a legitimní platby z naší strany a granty, zejména na výzkum, k tomu patří. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A než dám eh, eh, nyní eh, slovo diskutujícím, chci mm, přivítat paní Lukas, která je zpravodajkou výboru regionu a má na starosti reformu víceletého finančního rámce. Ještě um, od ní uslyšíme to, co má na srdci. Já se domnívám, že to, co uvedl pan komisař a uh, krátká rozprava, eh, která nyní následuje, bude zajisté zajímat i výbor regionu, protože se jedná o důležité problémy, zejména pro nebo ohledně strukturálních fondů, regionálního fondu a fondu soudržnosti. Giovanni Levy. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že vyjádření pana komisaře Levandovského byla velmi užitečná, eh, protože nám tím umožňujete eh, vidět již od prvopočátku ty potíže, které mm, budou s platbami v roce 2012. Už bylo poukázáno na to, co mm, do konce rozpočtového roku 2012 musíme ještě eh, dořešit. Ano, je jasné, že eh, problémy existují, ale je jasné, že problémy lze řešit je zapotřebí flexibility v postupech do konce roku. Pan komisař právě uvedl, jak je to velmi potřebné eh, propůjčit těm postupům eh, větší míru eh, pružnosti. Dále je zde 97 pokud jde o molto di più di quanto programmato. E questo výdaje, ale zjistili jsme také, že v některých rubrikách nebo položkách eh, rozpočtu bylo vynaloženo více, než eh, se vynaložit mělo. E, jsou zde další negativní zprávy, když jsme viděli ty paralely e, mezi programováním e, v letech 2000 až 2006 a pak 2007 až 2013, tak jsme viděli, že z hlediska procentuálního ty platby zaostávají oproti těm platbám plánovaným. Pokud jde o leté plánování, tak tam máme zájem placo, eh, usilovat a docílit stoprocentního proplácení. Samozřejmě ty úhrady musíme přísně eh, bedlivě kontrolovat, ale je nutno zasahovat do toho rozpočtu buď teda korigovat ještě v roce 2012 to, co je eh, nutno korigovat, anebo případně již preventivně zasahovat do roku 2013 v souvislosti s požadavky eh, rady a také v souvislosti s tím, co eh, komise předloží 25. dubna. Eh, potřebujeme vytvořit soulad mezi závazky a platbami N plus 2 a N plus 3 s ohledem na rok 2013 žádám komisi, aby v návrhu rozpočtu byla realistická a současně odvážná a aby vycházela z potřeb, které eh, máme potřeb finančních prostředků my musíme eh, vysvětlit všem eh, komunitárním organizacím a institucím od začátku, jaké potřeby tady jsou. Víme, že doba je těžká, víme rovněž, že evropské státy eh, vzhledem ke stávajícímu systému financování evropského rozpočtu mají jasné potíže, ale od prvopočátku musí být jasné, jaká je potřeba. Už i proto, že pan komisař poukázal na to, že mnohé státy, které které jsou nejhlouběji v krizi, jsou právě ty, které ke konci eh, roku eh, nezískali nebo neobdrželi eh, proplacení svých faktur, které předložili v posledním okamžiku. Musíme být realističtí a chci skutečně vyzvat pana komisaře, aby byl realistický, když bude překládat, předkládat návrh rozpočtu. Děkuji. Pan Godmanis. Děkuji. Eh, dopoledne jsem tady rozdal, rozdal tabulku poslancům v rozpočtovém výboru. Je to tabulka na obou stranách a jsou tam přesná čísla plateb jednotlivým členským státům, pokud jde o eh, okruh eh, dva či kohezní prostředky. Na jedné straně je sociální fond také doplněn a já sleduji tyto tabulky již od začátku programovacího období, řekněme od roku 2009, protože 20, rok 2007 a 2008 vlastně v platbách chyběl, ale poprvé jsem si všimnul, že 16 zemí z 27 mělo zastavené platby eh, po tři měsíce. Je jich 16 těch zemí. Kdyby to byl sociální fond, takový ten měkký fond, tak 11 eh, zemí u 11 eh, zemí se to týkalo, pokud jde o kohezní fond a eh, rozvoj eh, venkova. Bylo mi řečeno, že to je v podstatě v pořádku, že je problematické vyplácet tak obrovské částky, to mi řekla komise a dodali, že budou mít k dispozici v prosinci také auditní výrok pro velké projekty tím, že říkali, že v prosinci obdrží vždy obrovské množství faktur a já jsem byl překvapen v roce 2010, takže opět došlo k velkému nárůstu nárokovaných pladeb v prosinci, ale je tu problém, že jste ukazoval tabulku zemí, které eh, podávají hodně faktur 26. 27. 20. prosince, bylo to Španělsko, Itálie, ale tyto země ve vaší tabulce jsou ty, u kterých se nezastavily platby eh, v těch mých dvou tabulkách. U všech ostatních, kromě těchto, které se jmenoval vy, mají platby zastavené po tři měsíce, takže ta Mm, mm, otázka tady je velice zajímavá. Možná, že jste skutečně doš- eh, provedli určité finanční inženýrství, že jste vypláceli těmto státům a ostatních jste platby zaplatili, což by mohlo způsobit jistou nervozitu. Ne tady v našem výboru, kdy jsme rádi, že se mm, prostředky neplýtvá, ale třeba v DG Regi, kde jsou dosti nervózní z těchto věcí. A další otázka s tímto finančním inženýrstvím je možné eh, jak si dohnat eh, situaci u těch zemí, kde se dnes nevyplácí. Jsou tam různé země, které si vedou dobře či špatně, pokud jde o absorpci, ale není nebezpečné se vydávat touto cestou bez opravného rozpočtu. To je jedna věc, ale musím se na ní zeptat. A druhá věc, druhá věc je ještě problematičtější. Já nevím, proč tomu je tak, ale u závazku v MFF, u kohezního fondu, tam jsou obrovské prostředky, jsou eh, rozděleny na stejnou eh, částku pro každý rok eh, s úpravou 2% a v roce 2007-2008 víme, že platby byly nula a pak eh, druhá otázka, ta závažnější, ke které se teď dostáváme. My jsme schválili plán obnovy Evropy a mm, použili jsme ty nevyužité prostředky z obnovy venkova a soudr- fondu soudržnosti, které se nepoužily v roce 2007 a 2008 a částečně na začátku roku 2009 a tyto peníze šly na úplně jiné mm, projekty nakonec a teď ať už je to energetika, nebo cokoliv eh, jiného. Ale teď se ocitáme v situaci, že tyto prostředky eh, se používají tedy na jiný účel, přitom eh, závazek nám lineárně roste o 2%. A kde vezmeme na, na jednou skokový nárůst dostatek prostředku, Protože mm, ty peníze na tyto nové projekty nebyly nějaké nové čerstvé peníze, ale z původně nevyužitých eh, peněz. A teď začne platit pravidlo N plus 2, N plus 3, takže si myslím, že čím dříve skončíme s tím finančním inženýrstvím, tím asi eh, lépe, protože mm, myslím, že je nutné schválit opravný rozpočet, protože jinak se budeme každým dnem dostávat do velkých problémů. To je jako kdyby jsme se snažili vylévat eh, vodu eh, z lodi tím, že budeme přidávat eh, jednu hadici na, každou chvíli na jinou stranu. Děkuji, nyní Sidonia, prosím. Děkuji, já mám dva, dvě poznámky a otázku. Já si myslím, že ta prezentace je velice zajímavá a už dlouho jsme na ní v našem výboru čekali. V zásadě eh, se chci vyjádřit k tomu, že třeba si připomenout eh, nepříjemná jednání v eh, na podzim roku 2011 a také je potřeba znovu říci, že jsme se všichni mýlili. Komise se mýlila i Evropský parlament, stejně jako Rada. Rada se mílela, když říkala, že nepotřebujeme opravný rozpočet a plat, další nové platby navíc. Komise říkala, že platby budeme potřebovat, ale odhadovala je velice nízko. A parlament eh, se zase mílil v tom, že nedostatečně bojoval za eh, doplňující eh, platby v dostatečně velkém objemu. Takže eh, bychom eh, měli tuto situaci hm, napravit a do budoucna se jí vyhnout. Tato pohodlná situace, kdy eh, nedostatečně využíváme evropský rozpočet, což bylo běžné v minulých letech, už je pryč. A hm, musím říci, že Rada absolutně nepochopila loni situaci, nepochopila, že Eh, tyto rozpočtové pohodlné roky už jsou zkrátka minulostí a již se nebudou opakovat, alespoň ne v dohledné době. A jak komise, tak i my tady v parlamentu jsme viděli, že eh, rozpočtové pohodlné období končí, ale nevěděli jsme, jak eh, velký rozsah ta katastrofa bude mít. A já se chci zeptat mm, na jednu věc vaší prezentace, která mi nebyla jasná. Hned na začátku, na tom prvním slajdu jste říkal, že jste nemohli vyplácet ze dvou důvodů, jednak protože nebylo možné převádět, provádět převody a také protože eh, chyběly ehm, prostředky, a to jsou dvě různé věci. Mě by zajímaly eh, konkrétní objemy částky vztahující se k oběma těmto důvodům. To tam nebylo. Kolik nemohlo být vyplaceno, eh, protože transfery mm, už se nestihlo eh, provést a kolik nemohlo být vyplaceno, protože peníze zkrátka nebyly. Já jsem ani v nejhorších snech si nikdy nepředstavovala, že tady budeme mluvit také o finančním nařízení, ale skutečně se k tomu vyjádřit musím opožděné převody, opožděné transfery. Tady musíme být velice opatrní, když budeme mluvit o tom, jak upravit či pozměnit eh, finanční nařízení, aby odpovídalo realitě. V tuto chvíli bych tomu řekla, že skutečně musíme být velice opatrní, když se budeme snažit zajistit, aby rozpočtové pravomoci parlamentu byly respektovány. Tato diskuze musí ovšem proběhnout, musíme se podívat na to, jak vyřešit tento problém. Já myslím, že zatím nikdo nemá řešení k dispozici. Ale je třeba mít na paměti, že jsme jedním z rozpočtových orgánů a oba dva orgány eh, se musí na tomto procesu podílet. Ještě bych připomněla dokument, který bychom eh, mohli využít, nebo eh, by nám ho sekretariát mohl rozeslat. Je to dokument, eh, také jsem si myslela, že z něj nikdy nebudu citovat. Je to dokument rady, který doprovází první zpětnou vazbu k, k návrhu rozpočtu komise pro rok 2013. Je k dispozici na webové stránce a jsou tam nejrůznější argumenty k přílohám. Podívejte se na to a ty přílohy jasně ukazují, že už eh, několik let docházelo k nedostatečnému čerpání evropského rozpočtu, ale je to vidět hlavně v posledních dvou letech, že tato doba brzy bude u konce. A teď vidíme, že skutečně eh, ten konec nastal a ta situace je mnohem dramatičtější, než jsme si mysleli v listopadu nebo v prosinci. Děkuji tedy za vaši prezentaci a těším se na eh, vyžádaná vysvětlení. Děkuji. Další kolega, prosím. Thank you, chair. Děkuji, pan, pane předsedo. Pane Levandovský, na straně 8 eh, své prezentace říkáte, že členské státy se podávaly žádosti proto, aby se vyhnuli zrušení závazků a já jsem z toho nervózní, protože nakolik skutečně víme, že tyto těch 15 miliard vyžádaných na poslední chvíli mm, mm se mělo rušit. Eh, těžko se mi chápe, že nedostatečné využívání rozpočtu zmizelo eh, a to zrovna v letech eh, krize, protože většina Eh, projektu v rámci Fondu soudržnosti se žádá spolufinancování. Jak to, že Itálie a Španělsko najednou tolik mají peněz na spolufinancování, které neměly v posledních deseti letech a najednou je mají? Také mě zneklidňuje, že většina eh, těch nedostatečných eh, plateb právě připadá na Itálii a Španělsko, tedy zrovna na země, které mají ty nejožehavější ehm, rozpočtové problémy. Další věc se mě zneklidňuje a to, že eh, jak si nám roste prefinancování v rozvaze. Eh, jakým způsobem to funguje? My dáváme větší částky v rámci prefinancování a přesto potřebujeme stále větší množství eh, hotovosti. Já tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit, prosím? Madame. Děkuji vám. Děkuji, vážený pane komisaři, děkuji, pane předsedo. Panu komisaři děkuji za um, prezentaci a údaje. My jsme již věděli, jak si stojíme, jaká je situace, ale vy jste nám ten obrázek ještě jednou předestřel a přesně nastínil. Situace je dramatická a Kdyby nebyla tak dramatická, tak bychom se obrátili na radu a řekli bychom jí, že my jsme vám to e, říkali, protože již od počátku mandátu poukazujeme na problematiku e, pladeb. E, nebylo, nebyla to nutně chyba z naší strany. My jsme se snažili o dojednání navýšení pladeb s radou, ale Stále tady byla eh, snaha krátit platby, ačkoliv jsme jim říkali, že eh, peníze nebudou dostačující na úhradu všech eh, závazků. Nevěřili nám. My také nemůžeme předpovídat budoucnost z křišťálové koule, ale na základě prognózy komise, která se opírá o prognózy členských států, jsme to již tušili. A z toho plyne moje první otázka. V rámci posledního dohodovacího dohodovacího řízení se projevila určitá divergence, názorová rozdílnost s radou ohledně údajů, kterými disponovala ta která strana. A to eh, je důležité, zejména pro eh, vyjednávání o dalších rozpočtech s radou. Můžete nám eh, snad dát určité podrobnosti, jak provádíte ty odhod, odhady, protože odhady se opírají asi o odhady členských států a to by nám také pomohlo při našem jednání. Dále jste hovořil o platbách eh, roku 2011, které byly ale provedeny v roce 2012 a o navýšení eh, z důvodu změny zákona o kofinancování a o obavě eh, přijít o finanční prostředky v rámci závazku. Provedli, jsme, provedli jste odhady nebo posouzení toho, jak toto navýšení může ovlivnit platby roku 2012? A pak ještě poslední otázka. Uvedl jste, že je zde určitá e, část plateb, kterou nelze uhradit, protože se nedostává finančních prostředků a druhá část nemůže být uhrazena z důvodu finančního nařízení. Hovořil jste o nutnosti zvýšit e, flexibilitu. E, máte k tomu konkrétní návrh, že je zapotřebí větší flexibility, tomu rozumíme, ale máte představu o konkrétním opatřením? Děkuji. Požádám eh, poslední řečníky, aby hovořili stručně, protože pan komisař bude muset odejít. Helga Triple, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Já se domnívám, že opravdu nesmírně důležité mít k dispozici přesné údaje, které jsme dnes obdrželi, tak abychom mohli eh, jednat tvrdě vyjednávat tvrdě. Přitom byl jeden z problémů při posledním vyjednávání a to velmi letuji, protože tehdy jsme už měli určité podklady, údaje o tom, že plnění v roce 2012 eh, by bylo lepší než, nebo bude lepší než v roce 2011. A to eh, je zjevně pravda. Takže ten trend, který jste zde oznámil, je reálný trend, což znamená, že eh, náš problém je ještě větší a že rozpočet je nedostatečný. A to je, myslím, také argument pro to, proč je důležité mít informace včas a potřebujeme již v průběhu roku, protože jinak eh, nemůžeme mít eh, jasnou pozici vůči radě. A čeho opravdu velmi lituji, je, když slyším vaše slova o tom, že patrně chybí, eh, že nedostatek všech prostředků na výzkum. Protože to jde zcela proti naší strategii, eh, proti žádoucímu stavu. Pokud toto je výsledek celého snažení, potom je to skutečně katastrofa, protože vůči členským státům eh, a strategii EU 2020 toto je oblast, kam bychom měli investovat a pokud tady ten výsledek je takový, jak neslyšíme, tak to je opravdu velmi zlá zpráva. Děkuji Helgo a na závěr Reimer Böge. Děkuji. Chci ještě jednou zopakovat, že jednání o rozpočet na rok 2012 a ten opravný rozpočet stojí zajisté do jisté míry pod dojmem jednání o rozpočtu v příštím roce. Na to nesmíme zapomínat. Stejně tak nesmíme zapomínat, že komisi padlo zatěžko předložit určitý ty odhad toho, co e, se na nás řítí, co stojí před námi, protože samozřejmě e, netušila, e, co předloží členské státy. A to, co nakonec v poslední minutě předložili, předčilo všechna očekávání. Ale přesto nelze říci, že parlament nejednal dostatečně energeticky. Stáli, energicky. Stáli jsme před alternativou, že by to celé mohlo zkrachovat. A co by se bylo pak stalo? Otázka musí stát jinak jinak a sice zdali rada hodlá v těchto hrádkách pokračovat a zdali státy, které jsou oběťmi tohoto postupu, konečně v radě otevřou ústa a bouchnou do stolu. E, možná, že to musí také bolet, když vstanou a nebudou se e, zcela bez slov e, řadit a do zástupu a poslouchat. Takže Musíme se nyní snažit o to, aby platby přišly včas. Naděje umírá poslední. Existuje nějaká možnost vést debatu o postupech, tak abychom případně mohli rozdělit jednání o řádném rozpočtu a o na opravném rozpočtu, tak abychom to mohli řešit případně v lepší atmosféře. A pokud jde o flexibilitu na poslední minutu eh, v tom ročním rozpočtu a pokud jde o určité zmocnění, komise a rozpočtového orgánu, tady se musíme asi přesně podívat na to, co to znamená, protože eh, nechceme samozřejmě vystavovat biankošek. A poslední eh, téma. Komisař eh, řekl, že věci se znesnadňují, pokud se nedostaneme eh, včas k dohodě o MFF. Jaká je, jaký je konečný termín pro pana komisaře v tomto ohledu a přemýšlí vůbec komise o tom, jak eh, lze přispět eh, ke zlepšení prostřednictvím budoucích nařízení a lepšího vyjednávání tak, aby k takovýmto rozdílům v budoucnu již nedošlo. Děkuji. Děkuji, Remere. Pane komisaři, ano, já vím, že zde je určité omezení, takže eh, čase, takže ještě jednou žádám eh, o možnost diskutovat na základě toho, že nezapomeneme na ponaučení z roku 2011 a problémy cashflow v roce 2012, ale abychom již utvářeli tedy rok 2013 a, a připravovali si půdu pro vyjednávání eh, na základě toho, co přijde 25. dubna jako návrh rozpočtu. Mnoho z vás eh, správně vyvozuje ponaučení z toho, k čemu došlo koncem roku 2011. Eh, to byl Giovanni, Lavia, Rainer, Sidonie, Helga. Ano, já se to, mě se to velmi vepsalo do paměti, do jisté míry to bylo nepředvídatelné, opravdu, protože co nebylo zcela řádně zohledněno, byla ta, ta zoufalá snaha zejména dvou zemí, zoufalý záměr zejména dvou zemí, nepřijít o žádné, žádné závazky. To znamená na poslední chvíli dodat faktory v prosinci já eh, tady teď nemám ta přesná čísla, ale Itálie začátkem prosince Itálii hrozilo, že přijde o 1,7 miliardy eur. Španělsku hrozila ztráta miliardy eur. Takže tyto země opravdu na poslední chvíli eh, poslali věci k proplacení, takže se to stáhlo na 100 milionovou ztrátu pro obě země. To je pozitivní, že ty země Eh, zbytečně nepřišli o vyšlené prostředky, ale výsledek je tady takovýto. A tady bych zareagoval na eh, otázku eh, Sidonie. 50 miliard eur v posledních třech týdnech. Pět, to je, to je normální. Vždy máme na poslední chvíli věci a překlop, před překlopením pět z 15 či 50, z 15 se podařilo vyplatit, pět bohužel nebylo možné vyplatit kvůli nepružnosti finančního nařízení, ale to není ten hlavní problém, ten největší problém, protože máme nadbytek, máme přebytek 375, eh, tak bylo viděno jenom eh, obrázku, takže z těch 5 eh, miliard 375 milionů může být zaplaceno tedy z přebytku v jiných oblastech, kde vzniká ten nedostatek, nedostatek kvůli úrovni plateb v tomto roce. A to je tedy ta hlavní věc. Nedostatek plateb. A měli bychom vyvodit tedy to, toto ponaučení, proto jsem také zaslal ten dopis 27 členským státům, eh, aby rovnoměrněji, eh, roz, kde volám po rovnoměrnějším rozložení plateb v roce, a také eh, také bychom potřebovali dva odhady z členských států pro nacházející vyjednávání. Jednak, eh, co přijde koncem, jedna věc přijde koncem října, jeden odhad koncem října, jeden by měl přijít koncem eh, prosince, tak abychom jako měli lepší základ pro vyjednávání eh, pro rok 2013, ale také třeba vyřešit otázku změnového rozpočtu pro rok 2012, který bude potřeba. Ano, Helgo, pravděpodobně v polovině roku 2012 také budou chybět peníze na granty na výzkum, takže nejde pouze o soudržnost, protože skutečně jsou zde indikace, že budou chybět peníze na granty na výzkum. Takže jak soudržnost, tak výzkum patrně budou potřebovat více prostředků v roce 2012. Čím eh, v pozdější fázi jsme v průběhu roku, tím lepší statistické podklady máme. Eh, ale jakmile se také blížíme těm, eh, těm každoročním vědnáváním o změnovém rozpočtu. A tady je otázka taktiky. Zda to propojit nebo naopak nespojovat, eh, protože eh, o změnovém rozpočtu jsou koncem roku a koncem roku také máme mnohem respektive vědnávání o rozpočtu, tedy pro příští rok se finalizuje koncem roku a v té fázi také máme lepší představu, přesnější představu o tom, jaké budou potřebné změnové rozpočty za aktuální rok. Takže nějakým způsobem se nám daří, tady máme odborníky na rozpočet, nějakým způsobem tady se snažíme uchopit ten eh, problém s cash flow, s hotovostními toky. Máme mnohem eh, přísnější restrikce, například časové restrikce na upřímých pladeb a, a u výzkumu než u soudržnosti, ale jasnou prioritou při tom, jak splatit těch 10 eh, překlopených eh, miliard, které jasnou prioritou je, jasná priorita je u Řecka. Další změny do toho vstupují. Více jak 6 miliard eh, eur bylo zaplaceno, ale jsou zde jasné problémy s hotovostními toky, které bude třeba řešit v roce 2012. A my tedy budeme také diskutovat možná neformálně na základě vaší tabulky. Paní Andrásenová, toto je zajímavý dotaz, protože v některých případech například eh, v případě Portugalska či Irska nebo Řecka, tím, že zvýšíme eh, naše financování na 95%, tak to pomůže, vzhledem k tomu, že chybí prostředky na druhé straně. Ale v případě některých zemí, jako je Španělsko, Itálie, je zde jasný záměr eh, je do investic přes strukturální fondy, jako kdyby lidé znovu objevovali strukturální fondy jako investiční prostředky. Protože tyto země prostě potřebují tuto věc. A i když je problém se spolufinancováním, pokud vím, v Madridu vždy existuje rezerva na spolufinancování. Takže i když je nedostatek peněz, takže je tam rezerva na spolufinancování tak, aby země získala investiční prostředky. Jde totiž o důležitý eh, impuls investiční v době tedy chybějících prostředků na úvěry dnes v Evropě. A ještě bych zareagoval eh, znova na Reimera. No, jedno z těch ponaučení, jeden z těch eh, grafů také, ukazuje náklady na spoždění v letech 2007-2008 a vyplývá z toho, že v prosince 2012 bychom měli mít dohodu o příštích finančních výhledech, tak abychom včas mohli spustit novou generaci programů začátkem roku 2014. Pokud by to nenastalo, tak eh, také se budou blížit volby do Bundestagu a eh, sázím na to, že eh, téma evropského rozpočtu také může být využito v předvolební kampani. Eh, ano, děkujeme, pane komisaři. Děkuji mnohokrát za tyto cené informace. Takže máme zde zítřek a kromě toho příští týden se sejdeme v trialogu, kde tato věc bude také na pořadu jednání v trialogu s radou. Já vám mnohokrát děkuji. Loučím se s vámi a navrhuji, abychom hned dali slovo paní Kukasové. Musím se jí omluvit za prvé za časový sklus. který jsme nabrali, ale myslím, že paní kolegyně pochopila, že tato výměna názoru s panem komisařem byla pro nás velmi důležitá. Eh, kolegyně sama se do ní zapojila. Poprosím o klid v sále. Vítám zde paní eh, Kaukasovou tím spíše, že eh, v říjnu loňského roku jsme měli možnost si upřesnit během první konference, interinstitucionální konference, o víceletém finančním rámci eh, výřečnost a expertizu obsaženou v jejich argumentech, kdy hájela strukturální fondy a ukázala, jak v jejich zemi, v jejím regionu, v jejím městě eh, bylo možné díky strukturálním fondům zrealizovat významné investice pro oživení hospodářství. Takže, paní kolegyně, máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji jak za pozvání do vašeho výboru, tak za vaše laskavá slova. Dámy a pánové, výbor regionu 14. prosince loňského roku přijal prakticky jednomyslně a na to jsem velmi hrdá, protože eh, všechny hlasy například britských eh, členů eh, šly pro, jsme tedy přijali Eh, věc týkající se mezinárodní, eh, pardon, víceletého finančního rámce 2014 a 2020. Takže jde o reprezentativní názor prakticky všech regionů a místních samozpráv v Evropě. Naše stanovisko eh, určuje, co, čeho bychom chtěli dostat jako politických cílů v těchto diskusi. Žádáme klič, určité klíčové eh, inovativní návrhy z komise balíčkové byly zachovány, dále celkový objem rozpočtu, dále vytvoření eh, přechodových regionů, vytvoření nových vlastních zdrojů a chceme bojovat proti jakékoliv formě makroekonomické podmíněnosti, také chceme podnětit diskusy o diskusi o víceúrovňovém zprávě e, a řízení u e, smlouv o vlastnictví. Také jsme velmi rádi, že Evropský parlament není, stojí nyní v jádru těchto diskusí a nejsou to pouze členské státy, jak tomu bylo dříve. Výbor regionu by byl ještě více rád, kdyby součástí tohoto vývoje bylo také plné spolurozhodování mezi parlamentem a dalšími, kdo vstupují do tohoto procesu. Eh, pochopili jsme situaci tak, že vyjednávání započnou eh, bezprostředně po závěru polského předsednictví a nyní se těšíme eh, na úspěch dánského předsednictví v této oblasti. Byli bychom, rádi bychom se seznámili s tím, čeho se budou týkat vyjednávání a také čeho se týkat nebudou. Rádi bychom zajistili, že do konce tohoto roku padne rozhodnutí o tomto procesu, je nesmírně důležité, aby takové rozhodnutí padlo. E, města a regiony v Evropské unii čekají na uzavření tohoto procesu. Věří stejně jako já, že úsporná opatření pouze části úkolu naší úlohy za daných okolností, za dané situace. E, druhým naším úkolem je stimulovat růst. Soukromý kapitál směřuje tam, kde může e, vydělat zisk pro chudší regiony je prakticky nemožné přilákat soukromý kapitál a v těchto regionech eh, nějakých 40 příjmů pochází eh, z příspěvku vlády, státu. Eh, primárně všem jsou to prostředky na sociální ochranu. To znamená, velmi málo zbývá na kapitálové investice. Evropské fondy ovšem skytají tuto jistotu a tyto, tyto pobítky. Dávám vám příklad. Letiště eh, na severozápadě Anglie, předtím, než byly dispozice strukturální fondy, toto letiště mělo tři, ošetřovalo tři destinace a pár tisícovek eh, cestujících ročně. Letos má více jak 60 destinací. Eh, byly zde investice z Evropské unie ve výši nějakých 28 milionů a tomuto letišti, a, tom, a díky tomu, tedy, díky multi, multiplikačnímu efektu eh, to přilákalo nějakých 80 eh, dalších milionů ze soukromého sektoru. Takže jsou zde nová, eh, nová zařízení, nová kontrolní věž, nové obchody a nějakých 7 tisíc pracovních míst navázaných na tuto investici pro místní obyvatele, což potom zase oživuje, samozřejmě tyto soukromé příjmy oživují místní hospodářství. Takže když vidíte, H1B, já tam pod tím vidím funkční eh, politiku soudržnosti, pracovní místa, oživení hospodářství, tomu bychom měli zatleskat. Eh, já se uvědomuji, že mám velmi málo času, pane předsedo. Eh, věříme, že úroveň, ta, ta úroveň financování je absolutní minimum, které by mělo být zachováno naplněno. Členské státy eh, vložily do Evropské unie vysoké ambice k Lisabonské smlouvě, tak ve strategii EU 2020 a nyní by měly zaštítit tyto přísliby, eh, tyto rovnuté cíle. Hlavní oblasti vydávání jako programy eh, GMS a další by měly být financovány mimo výsledky finanční rámec, je to otázka transparentnosti a demokratického přeskumu. Výbor regionu podporuje zjednodušení toho velmi složitého systému uh, slev a korekcí, úlev a korekcí. Jsme také pro, uh, proto, aby eh, nový typ vlastních zdrojů časem nahradil národní příspěvky. Jsme také pro uh, návrhy komise týkající se DPH a daně z finančních transakcí. V prostředky strukturálních fondech jsou o 3 nižší než v aktuálním kole. Domníváme se, že by tam mělo být nastaveno aspoň nějaké určité minimum eh, v reálných eh, cenách. Podporujeme také eh, územní a sociální soudržnost v okruhu 1. Letujeme však toho, že tam není dílčí strop. Pokud je adicionalitu, jsme naprosto proti jakékoliv formě makroekonomické podmíněnosti. Přesto že regionální, pro regionální a místní orgány by toto mohlo být kontraproduktivní. Nicméně podporujeme podmíněnost ex ante, která poslouží jako nástroj pro zlepšování efektivnosti programu, namísto toho, abychom se zaměřovali pouze na provádění evropské legislativy. Eh, Chceme také plnou partnerskou dohodu mezi všemi, mezi každým členským státem a jeho eh, regionálními a místními samozprávami a proto musí platit specifická podmíněnost ex ante. Jsme proti navrhované výkonnostní rezervy, kterou vnímáme jako riziko, že to nakonec skončí eh, obostranně nevýhodně. Řeknu vám proč. Domnívám se, že by to podpořilo uměle nízké cíle, eh, znamenalo nízká očekávání přineslo nízká očekávání a proto také vyústilo v umělé číslo ohledně toho, čeho bylo dosaženo v daném městě či regionu, pokud je o tyto konkrétní fondy či prostředky. Také se domníváme, že některé z těchto podmíněností by vlastně zabránily místním a regionálním orgánům v tom, eh, aby získali um, protifinancování. Eh, pozastavování prostředků by mělo nastat pouze, pokud skutečně není výrazně dostaveno cílu, jenom za jasně stanovených podmínek. Mělo by to být až skutečně poslední útočiště. Tyto podmínky by měly být navíc nastaveny v úzké spolupráci eh, s národními, regionálními a místními orgány. Nedovnímáme se, eh, že eh, bohatší regiony kromě USF by mělo, mělovat prioritně prostředky eh, energetice malým a středním velkým podnikům a inovacím. Domníváme se, že je důležité v každém operačním programu eh, takovéto zacílení, ale domníváme se, že takovéto omezení již na evropské úrovni by mělo přidanou hodnotu vzhledem k tomu, jak různorodé jsou evropské regiony. Já vám eh, poskytnu tři samostatné příklady toho, proč se nedomníváme, že to bude fungovat, tak jak je to navrhováno. Za prvé, genderová rovnost, rovnost pro mladé a také kultura jakožto hnací motor hospodářského oživení eh, by tady vlastně zůstaly stranou a to není možné dopustit. Podporujeme zavedení společného strategického rámce, což by vedlo v jednotný soubor strategických pokynů či hlavních směrů. Také opakujeme, že Evropský sociální fond musí být pevně zakotven eh, v rámci Evropské politiky soudržnosti. Pokud tomu tak bude, poskytne potřebné proškolení tam, kde e RDF poskytne prostředky na, eh, na startování eh, ekonomiky. Chceme, aby tyto návrhy byly vnímány ve spojitosti s povahou politiky soudržnosti, aby toto bylo, které tady víte na, v Evropě, a i když většina prostředků půjde do mají do chudších prostředků. Domnívám se, že i bohaté regiony mají své výzvy, mají své problémy. Podporujeme tedy za založení nové eh, přechodové kategorie regionů a to proto, pane předsedo, že víme, že některé z těchto regionů se právě dostávají z eh, programu konvergence a za aktuálních eh, okolností by se mohlo stát, že sklouznou zpět. Je důležité, eh, aby, abychom nedopustili takový propad. Pokud ano, pak za pět let by se stalo, že tyto regiony by opět byly regiony konvergence. Je potřeba tedy konsolidovat dosažené výsledky. Dále, pokud jde o pověř příslušné regionální a místní orgány, domníváme se, že musí být musí k něm přistupováno jako k rovnocenným partnerům, stejně jako k, k celostátním orgánům eh, při přípravě strukturálních eh, programů a eh, těm souvisejících partnerských smluv, dohod. Územní pakty mezi příslušnými orgány by měly být také dostupnou možností při tvorbě těch partnerství a rádi bychom rozvíjeli synergie u nástroje pro propojování Evropy, tak aby místní regionální orgány mohli podpořit činnosti prováděné tímto instrumentem, tímto nástrojem na evropském základě. To není možné, ovšem pokud nejsme součástí diskuse. Dále pokud je o rybolov a zemědělskou politiku, tady vítáme závazek ozelenit SZP, a e, konvergenci, e, konvergenci e, plateb a stropů na úrovni přímých plateb, odvět od úrovně přímých plateb. Ovšem litujeme toho, že prostředky vyčleněné na rozvoj venkova jsou nepřiměřeně nízké. Pokud chceme, aby se venkov rozvíjel, musíme nalézt prostředky, aby, ta, aby se tento posun umožnil. Program Evropské potravinové pomoci musí pokračovat eh, na, v nejmenším objemu než v aktuálním období eh, pro ten nejchudší segment obyvatelstva. Jsme také zklamáni tím, kolik prostředků je vyčleněno na rybolov. Byli bychom rádi, kdyby bylo více vynaloženo na výzkum a inovace, protože se domníváme, že toto, pokud to bude správně aplikováno, vyústí ve větší počet pracovních míst a eh, vyšší růst. A také byli bychom rádi, kdyby navržené finance na specifické školící programy pro pro mládež například eh, a věce také na rozvoj politiku a politiku sousedství eh, se dále rozvíjely. Také podporujeme eh, program veřejného zdraví a 1,6 miliardy na program Kreativní Evropa. Pane předsedo, ještě jednou vám děkuji za to, že se nás laskavě pozval na tuto schůzi, abychom mohli vystoupit se svými návrhy. Děkuji členům tohoto výboru, že se nás vyslechli. A dovolte, abych ještě uvedla toto. Místní a regionální orgány v EU výrazně podporují eh, činnost vašeho výboru. My rozhodně podporujeme eh, činnost eh, působení Evropského parlamentu a podpoříme také váš vyjednávací tým. Všichni máme přínos z rozpočtových návrhů Evropské unie. Všichni z toho máme prospěch, ale především to jsou lidé, kteří mohou přímo v městech, regionech, na našich ulicích, v městských čtvrtích z toho mít přímý prospěch. Budou to lidé, kteří uvidí nová pracovní místa, růst a budou svědky toho, že tedy my, kdo se zde v Evropě zasazujeme o tyto věci, je dokážeme přeměnit v realitu. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Eh, paní Klukasova, eh, vyslechli jsme si vás velmi pozorně a eh, myslím, že jsme si velmi dobře zaznamenali vaše doporučení. Také jste nám distribuovala dokument, který je velmi dobře vypracován, protože na jedné stránce, na jediné straně tady máme shrnutí doporučení výboru regionu. Kromě toho se opět sejdeme patrně zítra, možná již dnes na pracovní večeři, Eh, zítra na interní sociální konferenci a eh, byla jste tak eh, laskava, že jste přizvala předsedu rozpočtového výboru a zpravodaje na tu pracovní večeři za pár dnů, takže se trváme v úzkém kontaktu. Děkuji. Zbývá nám ještě trochu času. Máme ještě dvě témata, která zbývá probrat. Jednak je to bod 16, zpráva paní Estelle Grelier k Evropskému programu pro sociální změny a inovace. Vážená kolegyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je to vlastně v rámci eh, balíčku návrhu, které se týkají instrumentů politiky soudržnosti, kdy komise počítá s možností eh, seskupení tří programů, eh, které existují v aktuálním CFP, byl to EURES, PROGRESS a nástroj pro mikrofinancování, které byly združeny do jediného nástroje. S tím, že e, jsou uváděny dva cíle pro tento krok. Za prvé, lépe na prostředky z těchto programů při naplnění e, strategie EU 2020 boj proti e, chudobě a nezaměstnanosti a dále komise chce reagovat na požadavek Evropského parlamentu ve smyslu racionalizace ve využívání těchto prostředků, těchto fondů a využívání synergií e, ze všech strukturálních fondů. S tím, že asi e, takovým význačným rysem je, že e, komise navrhuje u všech programů tyto věci. U Euresu navázat prostředky na některé operace, které, u kterých to dobře funguje, s tím, že by to bylo předáno na ESF, což je z rozpočtového hlediska důležité u dalšího programu tam jde o usnadnění výměn pracovníků, výměn zaměstnanců, takže usnadnit mobilitu, protože mobilitu a u programu mikrofinancování jde o to rozšířit cílové publikum eh, konkrétně na sociální podniky. Je to tedy zajímavý návrh. Některé věci bylo třeba ještě dopracovat, doladit, zejména eh, koherentnost, eh, konsistentnost celého nového programu přejde o tři programy, tři různé způsoby fungování, tři různé cílové skupiny, naprosto oddělené. A dále také pokud je o eh, popis obsahu každého toho programu, co přesně například je sociální podnik, to je třeba upřesnit. Jutta Steinrück je zpravodajkou eh, v hlavním výboru EMPL. Z rozpočtového hlediska víte, že jsme se dohodli, že nebudeme eh, upřesňovat eh, tyto věci v návrhu nařízení, ale ty částky vyčleněné budou nižší než v předchozím programu a především tady jsou, tady jsou změny u různých programů aniž by tyto odchylky, tyto variace byly nějak zdůvodněny. Takže toto si žádá ještě další vysvětlení, další informace. Eh, tolik tedy ode mne. A ještě, pardon, ještě dvě drobnosti. Bylo by zajímavé zjistit, jakým způsobem eh, komise předpokládá, bude vypadat tento program eh, a jeho, jak bude napojen na SF a zejména ten dílčí program mikrofinance a další iniciativy společenství jako, jako Jasmin, jak budou navzájem provázány. Eh, eh, těžko se to vyhodnocuje, protože jde o nový nástroj, který byl mobilizovat eh, komisí, takže u všech těchto aspektů nám ještě chybí informace, u všech a ke všem těchto aspektům, které jsme se shodli, že bychom měli promítnout do toho našeho návrhu. Takže tolik od naší zpravodajky. Máte nějaké dotazy na paní Grelie? Zdá se, že nikoli. Rád bych připomenul eh, časový rozvrh této věci. Měli bychom přeskoumat 25. dubna eh, návrh stanoviska paní Igrelie. Eh, další den bude lhuta pro pozněvací návrhy. Měli bychom přijmout tuto zprávu, toto stanovisko 31. května na naší schůzi s tím, že příslušný výbor EMPL bude přijímat nebo bude hlasovat 21. června a v plénu to má být projednáno a přijato v červenci. E, děkuji, paní Grelie. A poslední věc dnes, Göran Ferm a jeho zpráva ohledně změny rozhodnutí u rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a také finanční pomoc společností v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí. Takže prosím, Gerane. Děkuji, to je eh, velice komplikovaný název, ale v podstatě jde o projektové dluhopisy. Já jsem také diskutoval s úředníky Evropské investiční banky ještě během dnešního dne a ačkoliv tomu říkáme projektové dluhopisy, tak eh, v podstatě nejde o dluhopisy ani projektové dluhopisy. Mohli bychom nabít eh, dojmu, že Evropská unie vydává nějaké dluhopisy, což není ten případ, takže se zkusíme zamyslet nad jiným názvem. Hmm, nicméně, my už jsme o tomto mluvili na našem výboru, ale dnes je to poprvé, eh, co vedeme diskuzi po předložení mé zprávy. Očekáváme tedy nyní pozměňovací návrhy. Už jsme tady o celé věci, jak říkám, diskutovali. Já jsem se, se sešel za zástupci ITRE, TRAN se stínovými zpravodaji jednotlivých frakcí. Vedli jsme řadu diskuzí, jednání eh, s Evropskou investiční bankou, příslušným DG komise. Vyslechli jsme si názory jich všech a pokusili jsme se je zhustit do eh, důvodové zprávy a pozměňovacích návrhů. Nemá smysl, abych zacházel do podrobností, ale je jasné, že všichni se shodneme na tom, že potřebujeme obrovské investice do evropské infrastruktury a že současné nástroje nestačí. Zejména v situaci, kdy panuje současná ekonomická situace, eh, finanční problémy, bankovní sektor má potíže, i my navyšujeme požadavky, pokud jde o kapitálovou přiměřenost bank a tak dále. Takže je třeba najít jinou cestu, pokud chceme mobilizovat financování eh, pro investice do infrastrukturních projektů. Eh, vlastně podstata komisního návrhu je to, že by měl vzniknout další nástroj, jak získat soukromé dlouhodobé investování do prioritních projektů. Zejména nám jde o investory, kteří v tuto chvíli neinvestují příliš do infrastruktury, třeba penzijní fondy. Já se domnívám, že to je dobrý nápad a proto ve svém návrhu zprávy eh, podporuji návrh komise. Tento návrh je teprve v pilotní eh, fázi pro roky 2012 a 2013. Eh, myslím si, že ten návrh je dobrý, ale pokusíme se o určité úpravy. Je tady asi šest pozměňovacích návrhů. Eh, kdy se snažíme zdůraznit to, že v tuto chvíli skutečně jde čistě o pilotní projekt, že se nezavazujeme k ničemu dlouhodobému, ať už jde o nástroj na propojení Evropy či cokoliv dalšího CEF. Skutečně v tuto chvíli jde čistě o pilotní záležitost. Na druhé straně nechceme eh, odrazovat zájemce o účast v pilotním projektu, takže jsme nesouhlasili s některými pozměňovacími návrhy výboru ITRE, které hovořily o tom, že už v této fázi bychom měli Eh, uvažovat o nějaké exitní strategii pro projektové dluhopisy. My si myslíme, že to je předčasné. Chci, aby proběhla pilotní fáze a poté uvidíme, zda přejdeme eh, ke stálejší fázi a stálejšímu projektu založenému na eh, nástroji pro propojení Evropy. Druhá věc, vzhledem tomu, že jde o pilotní projekt, tak samozřejmě potřebujeme jasná ustanovení, pokud jde o zpracovávání zpráv, o vývoji projektu a Tady jsme se snažili náš postoj sdělit celá jasně. Žádáme, aby komise a Evropská investiční banka informovaly Evropský parlament každých šest měsíců, aby nám nás informovali o postupu pilotního projektu. Bohužel se tady objevila chyba v jednom pozměňovacím návrhu, který praví, že komise by měla předkládat zprávu Evropskému parlamentu každých šest měsíců. To není naším záměrem, není to ani potřeba. Nepotřebujeme písemnou zprávu. To, co jsem chtěl říci v původním návrhu, je, že komise by měla informovat Evropský parlament a může to proběhnout pochopitelně ústně na zasedání našeho výboru, ku příkladu. Takže toto napravíme. Třetí návrh se týká hodnocení celého pilotního projektu. K tomu jsme podali pozměňovací návrh, kde to trošku projasňujeme. Máme tady program s časovým harmonogramem, protože pilotní projekt je na roky 2012 a 2013, pak je tady nástroj na propojení Evropy, který by měl začít fungovat od 1. ledna 2014 a já nevím, jestli do té doby za včasu budeme mít plné hodnocení projektu, takže možná to bude k dispozici až trošku později, ale Snažíme se to nějakým čus, způsobem časově naplánovat. Čtvrtý pozměňovací návrh, eh, ten se týká určité obavy některých poslanců, že vstupujeme do nového riskantního projektu, který potenciálně může mít dopad na evropský rozpočet. Já chci říct zcela jasně, že to, co navrhuje Evropská komise, je jasně zastropováno, to znamená 230 milionů, které se navrhují ehm, jakožto příspěvek eh, pro z transevropských eh, sítí a z nástrojů věrových záruk pro transevropské dopravní sítě, že těchto 230 milionů je skutečně definitivní maximální částkou, to je strop. Nejsou tady žádné další závazky, eh, které nejsou ošetřeny. Skutečně nemůžeme jít nad rámec 230 milionů a o ty, tyto peníze můžeme přijít pouze pokud by selhaly všechny projekty, což předpokládám, že se nestane. Takže toto je skutečně definitivní maximální strop a v některých pozměňovacích návrzích toto ještě vysvětlujeme. Za páté eh, chci eh, říci, že samozřejmě nevíme, zda projektové dluhopisy budou úspěšné, nevíme, zda to je správný nástroj proto jsem podal takový politický pozměňovací návrh, eh, kde říkám, že pokud se tento model osvědčí, nebo respektive mm, Jestli se osvědčí, tak budeme potřebovat další finanční nástroje na posílení financování. Zda je to ovšem dobrý nástroj, eh, tyto projektové dluhopisy či nikoliv, to uvidíme, nechme toto otevřené, ale politicky je pro nás důležité najít eh, možnosti posílení investic, eh, získat nové investory, nejenom soukromé investory, ale do budoucna možná i investory z veřejného sektoru. Necháme tedy otevřenou otázku, zda použijeme jiné eh, nástroje, možnosti než projektové dluhopisy. Možná by mohlo mohly vzniknout, eh, mohla vzniknout portfolia projektů a tak podobně. Já toto nechávám otevřené prostřednictvím jednoho z pozměňovacích návrhů. Teď, abych to schrnul, myslím si, že je velice důležité abychom eh, si prošli pečlivě návrh Evropské komise. Myslím si, že některé naše pozměňovací návrhy ho dále zlepšují. Eh, také eh, je důležité si uvědomit, že se jedná o první krok ne k financování infrastrukturních projektů, ale k vytvoření důležitého nástroje do budoucna což může být důležité pro infrastrukturní projekty a jejich financování v budoucnu. A úplně na závěr víme, že se vedla diskuze také ve výboru pro eh, rozpočtovou kontrolu, protože se čeká na zprávu účetního dvora o finančních nástrojích eh, a tam je celá řada otazníků. Eh, pokud jde o nedostatek regulace, tak já myslím, že toto vyřešíme v rámci finančního nařízení ale pak jsou tam nejasnosti týkající se financování, eh, tam, kde jsou největší finanční potřeby a eh, jde o to, co můžeme financovat eh, z trhu a co prostřednictvím dotací. A to je třeba řešit, nebo můžeme řešit právě projektovými dluhopisy. Ale je, jasn, je potřeba to jasně říci, a to říkám v té důvodové zprávě, že tento nástroj je jaksi navíc a že nemá za cíl nahradit jiné financování eh, z dotací, ať už evropských či na úrovni členských států. Naopak snaží se získat a přitáhnout nové zdroje. Účetní dvůr eh, také spochybňuje pákový efekt, protože u některých těch nástrojů eh, je ten pákový efekt velice nízký. Komise předpokládá pákový efekt ve výši 15 až 20 násobné čím bychom získali 15 eh, až 20 eh, z běžného trhu. Jinak tedy vítáme závěry Evropské rady přijaté před několika týdny, protože ty jsou velice jasné. Říkají, že vzhledem tomu, že potřebujeme stimulovat eh, privátní financování infrastrukturních projektů, eh, tak je třeba podpořit tuto iniciativu projektových dluhopisů a dosáhnout do června dohody. A přesně eh, to se myslím i já. Snažíme se dosáhnout dohody v rámci prvního čtení, abychom mohli udělat potřebná rozhodnutí do letních prázdnin a aby pilotní projekt mohl začít. Také tady také jsme se vyslechli prezentaci výboru regionu paní Kluges a tam je jeden zajímavý odstavec o projektových dluhopisech. Vypadá to, že tedy panuje velká schoda ohledně eh, tohoto eh, finančního nástroje. Takže já doufám, že se nám podaří získat velkou podporu pro tento návrh. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji, děkuji za vaši písemnou zprávu Je tuto jasnou prezentaci. Sedonie žádalo slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj EPP je Dominik Rike, ale nemůže být zde eh, s námi dnes a proto se pokusím shrnout pozici skupiny EPP. Obecně vzato, naše skupina podporuje váš přístup, eh, který předkládáte v návrhu a ráda bych nyní nicméně učinila několik poznámek. Domníváme se, že obecná zásada by měla spočívat v tom, že e, financování nebo financované projekty by měly být ty e, projekty, které jsou příliš e, riskantní na to, aby byly financovány volným trhem. Řekla bych, že naše představa je taková, abychom měli finanční prostředky k dispozici pro ty projekty, které nejsou příliš riskantní, ale současně by mohly vyvolat určitý zájem finančních trhů, tedy které jsou životaschopné, ale kde trh ještě není zcela připraven eh, je zafinancovat. Rovněž bychom ocenili poněkud eh, umírněnější eh, přístup z vaší strany, tak aby byla zajištěna demokratická legitimace a zapojení parlamentu, abychom tak zabránili zbytečným komplikacím v provozu této pilotní fáze. A nyní se dostávám k otázce hodnocení, která vyvolává určité kontroverze. Pokud jsem pochopila správně, tak hlavní spor, a my ostatně předložíme pozměvací návrhy v této věci, hlavní spor eh, se týká toho, jak eh, zahrnout eh, nebo vzít v potaz výsledky eh, hodnocení, protože eh, cílem eh, pilotního projektu o obligacích nebo dluhopisech je poučit se z toho. Takže jde o to vyvodit určité poučení o tom, zdali je záhodno v tom pokračovat, anebo toho nechat. Zjevně nařízení o facilitě propojená Evropa Connecting Europe by mělo být ještě hotovo před ukončením pilotní fáze. Tady musím nyní citovat a omlouvám se tlumočníkům. Rozhodnutí má být přijato teprve po nezávislém hodnocení pilotní fáze. Nicméně vaše zpráva, Gorané, praví něco jiného praví, že vhodné regulační změny by měly proběhnout na základě tohoto hodnocení a proto je zapotřebí to objasnit v rámci dialogu s vámi a ostatními a na základě toho pak EPP eh, předloží pozněvací eh, návrhy, abychom se zbavili tohoto eh, sporu. Ehm, pozněvací návrhy EPP ostatní se budou vztahovat k výkaznictví a také k nadcházející práci na nařízení um, uh, Connecting Europe Facility a také um, se budou týkat výběru projektu. Já, jak jsem předeslala, nahrazuji Dominika Rike, tudíž nemohu posloužit um, s odpověďmi na další uh, vaše otázky. Děkuji za uh, pozornost. Děkuji, Sidonie. Jsme velmi ohromeně, že Dominik Rike by byl takto kvalitním mluvčím. Um Pan Glut. Pane předsedo, já budu méně ambiciozní než Sidonia, protože já také zastupuji stínového zpravodaje a obdržel jsem pouze eh, od něj zprávu, že jsme velmi spokojeni s tou hlavní linií zprávu, ale pravděpodobně také předložíme několik pozměvacích návrhů v budoucnosti, protože máme určité vlastní představy, ale obecně jsme spokojeni s Goranovou prací a děkujeme mu za ní. Děkuji, Isabel Durand. Děkuji, pane předsedo. Já zastupuji sama sebe, mohli to tak říci. A jsem rovněž spokojena eh, s, cel, eh, s, celkem, s tou zprávou jako celkem. Eh, musím říct, že to je velmi to, to zajímavé věci u této pilotní fáze. Jenom pár poznámek. Určitě poté předložíme nějaké pozměňovací návrhy. Ta zpráva se správně zaměřuje na architekturu celé věci na soubor kritérií a propočet rizika, e, přijatelného či možného rizika a také upřesňuje, že třeba, aby vybrané projekty, aby u nich nebylo žádné e, pokřivení e, principu jednotného věřečního trhu. Domnívám se, že také nutné, jak tu jsme u té rozpočtové techniky, to trošku upřesnit nebo dbát, dbát v pilotní fázi i na jiná pokřivení než pouze jednotlivého vřečního trhu, například eh, pokřivení environmentální. Projekty, které někdy jsou naprosto rozporné, když z rozpočtového hlediska jsou třeba dobře postavené, eh, ale eh, a u nich tedy finanční riziko je zcela pod kontrolou a dobře sledováno, ale Eh, mají eh, dopady, které jsou, které jsou protichůdné k některým politikám ehm, Evropské unie a rozhodnutím komise či prioritám komise a parlamentu. Takže si myslím, že je třeba eh, do kritérií zahrnout také kritéria ne pouze tedy konstrukce celé věci a výpočtu rizika, ale také otázku rizika i v jiných oblastech než pouze finanční rizika, která se berou partneři, ale také eh, riziko eh, sekundárních dopadů eh, na politiky Unie. Já si myslím, že toto musí být zahrnuto do kritérií pro schvalování, schvalování, schvalování projektu, nejenom v této pilotní fázi, ale i v dalších fázích, protože ta pilotní fáze bude vyhodnocována a poté se to bude odvět i další fáze. Mimochodem, infrastruktura nikdy není neutrální jenom proto, že eh, se to vybuduje, neznamená, že to je neutrální. Jde o politické rozhodnutí zvolit tu či onu infrastrukturu na tom či onom místě a proto si myslím, že to zasluhuje pozornost také v rámci této zprávy, eh, přestože je to zpráva, která má pouze, eh, pouze jak se iniciovat tu pilotní fázi, nebo týká se pilotní fáze, té počáteční. Děkuji, Izabel. Máme zde zástupce Evropské investiční banky, pana Rekránkura a také pana generálního ředitele z DG Move